získat a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření, nástupu na palubu, zrušení nebo významného spoždění letu. Takže nejdříve bych si dovolil předat slovo panu zpravodaji, panu Bachovi. herr vizepräsident! Vážený pane místopředsedo, vážený pane Kalasi, kolegové, hned na začátku bych chtěl poblahopřát komisi k této iniciativě a k té, tomuto návrhu ohledně mm, těchto náhrad a pomoc cestujícím. Přišlo to včas, protože aktuální situace je výsostně neuspokojivá. Jedná se zde o e, vytvoření a zajištění práv cestujících. A to je velmi důležité téma pro evropské občany. Velice často evropská legislativa je vnímána občany jako eh, něco, eh, co mm, se nestrefí do jejich zájmů a co omezuje jejich práva. Toto nové změní zlepší eh, výrazným způsobem situaci pro miliony občanů tím, že zde připojuje nová práva, ale především cestující budou lépe informováni o svých právech a budou je moci lépe uplatňovat. Já jsem se podíval na jednotlivé judikáty posledních let. Ty byly také předmětem studia komise. Jednalo se o práva zastoupení cestujících. A podle mě velice důležité eh, je mít jednoznačná pravidla v tomto ohledu. A proto jsem připojil k tomuto návrhu ještě další definice k návrhu komise. Také jsme se podívali na to, kde jsou mezery, kterých využívaly některé letecké společnosti, nebo dokonce bojkotovaly plnění práv? Často to bylo tehdy, když nastaly mimořádné události v souvislosti s technickými problémy nebo provozními problémy. Technické problémy v budoucnosti se budou moci používat pouze tehdy, pokud se bude jednat o skutečně certifikované pochybení, certifikované technické nedostatky. A k tomu máme seznam. A co se týče náhrad a pomoci cestujícím, tak zde jsme podpořili výrazným způsobem eh, návrh komise a zlepšili jsme ho. Jedná se o výplatu například eh, náhrad v případě spoždění a následných eh, letů. Tady jsem to výrazně zlepšil právě proto, aby se zlepšila tato práva cestující na ní mají e, možnosti používat své náhrady. Jedná se e, o 300 eur, pokud je to vzdálenost do 3500 a pokud je to nad 3500 kilometrů, tak je to 600 euro a musí být spoždění minimálně 3 hodinové. Je nutné, aby letecké společnosti dodržovaly svoje eh, lhůty a musí také řešit reklamace, které se nesmí táhnout. Také informovanost musí být lepší a to už v případě eh, rezervace, kdy musíme prosazovat transparentní eh, ceny a také je nutné zřídit kontaktní místa na letišti, kde bude pracovat kompetentní personál, který může reagovat na stížnosti jednotlivých cestujících. Pak je tady Otázka posilování práv osob s postižením nebo se stíženou pohyblivostí, to je také další požadavek. Potom je tady politika no show. To je také otázka, kdy se odepírá přístup na palubu eh, v případě, kdy cestující neabsolvoval první cestu. Dále jsme se zabývali také mm, platební neschopností leteckých společností. Souviselo to také s problematikou eh, nastupujících, navazujících eh, letů. I zde jsme se drželi eh, návrhu komise a vycházeli jsme z toho, jaké bude spoždění, jaké lhuty tady budou, tak jak to navrhla komise. Dále jsme se zabývali také pravidly z hlediska zavazadel a i tady jsme chtěli zlepšit pravidlo jednoho zavazadla, které si může brát eh, cestující na palubu. Dále vyžadujeme, aby členské státy posílily kontaktní místa ve smyslu posilování práv cestujících, pokud nejsou dodržena. Na závěr bych chtěl eh, říci, že jsme velice dobře spolupracovali se stínovými zpravodaji a také se zpravodaji IMCO Eh, podařilo se nám skutečně pokročit této práci a těším se na následující diskusy. Srdečné díky. A za komisi nyní bude hovořit pan komisař Kalas. Pane předsedo, dámy a pánové, pane Bachu, Komise by ráda poděkovala zpravodaji a dalším členům výboru TRAN za velice konstruktivní práci na novelizaci nařízení o právech cestujících v praxi. Eh, pra, pra, eh, cestující nevždy mohou uplatňovat ta práva, na která mají právo. A to je kvůli systému vymahatelnosti práva, který není dostatečně efektivní a uh, neaplikuje se stejně všude v EU a e, potom e, letecké společnosti cestující mají různé e, způsoby výkladu dané normy a potom se domáhají svých práv. Proto komise chce vnést větší jasnost do tohoto předpisu a také i zlepšit vymahatelnost práv pasažérů. A zároveň i samozřejmě bere do úvahy finanční dopady na letecké společnosti, což samozřejmě je všechno, co by mělo nevyhnutelný dopad na ceny letenek. Komise vítá skutečnost, že tento návrh byl ještě posílen zprávou ve výboru TRAN v následujících oblastech. Vymahatelnost a potom právo na informace. Za třetí, co letecké společnosti by měly dělat v případě zrušení letu a e, jak tedy řešit e, případné stížnosti. Nicméně, některé pozměňovací návrhy v nás zvozují pochyby a především Eh, spoždění letu na kratší vzdálenosti. Evropský parlament by chtěl zachovat eh, stávající limit pro kompenzaci. Pokud je o komisi, tak eh, pro ní tyto, komisi, tyto limity jsou příliš krátké, což by mohlo mít samozřejmě i neblahé dopady na zájmy cestujících potažmo. Pokud samozřejmě zde nebude dán dostatečný čas, který by se týkal tohoto mm, spoždění, tak samozřejmě Eh, zde hm, my chceme, aby eh, cestující, aby tedy eh, hm, mohli uplatňovat svá práva, dostat se do své destinace. Zde potom parlament připravuje seznam hm, pro mimořádné okolnosti, které se týkají kompenzace cestujících a ten se jeví příliš striktní. A dále nesolventnost letecké společnosti. Komise zcela chápe obavy parlamentu. Nicméně návrh že letecké společnosti by měly vytvořit takový fond, záruční fond pro repatriaci a mm, zpětné proplacení letenek, to není adekvátní podle nás. Takové systémové opatření by zdvojnásobilo náklady nastávající na řízení a bylo by disproporční. Sdělení komise z 18. března 2013 o ochraně cestujících e, e, v případě nesolventnosti letecké společnosti stanovuje celou řadu závazků a povinností, které nyní e, tedy se začnou aplikovat. Dámy a pánové, já doufám, že dnešní rozprava přispěje k tomu, že nalezneme správnou rovnováhu mezi různými zájmy, o které zde jde. Nezapomínejme, že hlavním cílem tohoto, této novely je zajistit lepší vymahatelnost práv eh, cestujících, eh, zjednodušit eh, systém vyřizování stížností ku prospěchu leteckých společností i cestujících. Srdečné díky a nyní vystoupí zástupce výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Vystoupí náš kolega pan Hans-Peter Mayer. Kolego, máte slovo. Vážený pane předsedo, kolegové, zpravodaj zde oprávněně navrhuje, aby cestující, kteří promeškali z nějakých důvodů let, protože byla zácpa na e, dálnicích, nesmí být odevřeni e, eh, od nástupu na e, palubu, pokud se vrací a, a pokud nerealizovali první e, let. Zatím to nebylo možné. Pokud například e, nyní promeškal cestující tento e, mezilet, tak e, mu bylo odepřeno aby nastoupil na parbu. A to není odůvodnitelné. Práva cestujících nesmí záviset na tom, zda realizujeme nebo jsme zarezervovali jednosměrnou letenku nebo zpáteční letenku protože to je velmi nevyvážené a mm, nevyrovnané. My jsme proto, aby pokud eh, cestující zaplatili tuto letenku, tak aby měli tento nárok na přepravu a aby měli možnost vracet se zpět, i když nenastoupili na první let. Srdečné díky. A nyní bude hovořit pan Matěj Groš. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, kolegové, já bych nejdříve se chtěl obrátit na našeho zpravodaje a srdečně mu poděkovat, protože realizoval vynikající práci. Snažil se o vyváženost nároků, práv a také zájmy leteckých společností. Eh, podařila se mu jednoznačná, eh, eh, zpracovat jednoznačné znění, protože když se podíváme na jednotlivé judikáty, tak musím konstatovat, že jejich podstata byla dobře začleněna do tohoto textu. Byla zde snaha řešit problémy očkodnění. Například pokud máte očkodnění 600 eh, euro nebo eh, pokud eh, například se naprosto zrušil let, tak sice cestující dostane tyto peníze, ale stejně tento cestující není šťastný, protože jeho let byl zrušen, takže tyto zájmy byly zde zastoupeny. Samozřejmě, že pokud by let stál 20 euro, není možné zde mít eh, odškodnění ve výši 600 eur. Takže šlo zde o určitou eh, přiměřenost i z hlediska zájmu leteckých eh, společností. Já si myslím, že tato legislativa přinese přidanou hodnotu, pokud bude zastupovat zájmy obou stran. A to se samozřejmě také týká těch mimořádných událostí, kdy se neproplácí očkodnění. Pro mě je důležitá informovanost cestující předtím, než zabukují let. E, to jsou informace, které cestující mohou dostat na webových stránkách a není dobré, pokud jsou nuceni číst 20 stránek kvůli tomu, jestli si mohou vzít jeden kufr nebo dva kufry. Mám pocit, že nyní je to vyprofilováno velice jasně. A dále je zde nutné kontaktní místo pro cestující, kam se mohou obracet a reklamovat svoje očkodnění. To vše zde je nyní eh, zajištěno. Tento text je přidanou hodnotou pro všechny i pro letecké společnosti. V každém případě je to přínos pro evropskou legislativu z hlediska zájmu cestujících. Mnohokrát děkuji. Děkuji. A nyní paní Verňou. <laughs> Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové, dnes se vyslovíme k významnému textu, který přinese skutečná zlepšení eh, práv našich spoluobčanů, kterých čím dál tím více cestuje letecky a často mají co činění s obtížnými situacemi. Tarify jsou komplexní, pomoc eh, není vždy na místě a eh, další skutečnosti jsou neradostné. Myslím, že se nám podařilo tu situaci zlepšit naším textem a chci poděkovat našemu zpravodaji a všem ostatním z jiných frakcí, kteří se k tomu připojili. My eh, předkládáme návrh, který je skutečně aplikovatelný. Eh, je třeba, abychom nejenom rozšiřovali práva, ale aby letecké společnosti eh, při řešení technických problémů opravdu tato práva také Eh, uplatň, eh, realizovali. Proto jsme velice striktně omezili ty mimořádné okolnosti, které mohou spole, letecké společnosti uplatňovat. Pak je tady finanční eh, odškodnění v případě různých spoždění. Tady je samozřejmě zapotřebí vzít v úvahu diverzitu těch jednotlivých destinací a e, myslet přitom na společné, e, e, společný letecký prostor. Takže jsou tady tři, lhu, tři vlastně mezní lhuty, ty jsou pro nás zásadní a letecké společnosti někdy prostě ruší lety spíš, než aby eh, se snažili situaci zlepšovat. Potom, eh, když eh, jsou ty více četné lety, tak je třeba cestujícím umožnit, aby využili alespoň jeden ten spoj, pokud nenastoupí z nějakého důvodu na předchozí či následní. Pak je to otázka osobních věcí, kromě toho jednoho zavazadla a letecké společnosti musí také na letištích eh, zorganizovat ty kontakt, ta kontaktní místa, tak jak to stanovujeme v našem textu. Takže výsledkem je vyvážená situace a realistické eh, povinnosti pro letecké společnosti. Dobrý základ pro práci rady. Děkuji. E, paní Savisar je další řečník. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane komisaři Kalase, kolegové. Pro evropské liberální demokraty platí, že eh, my vždycky jsme eh, prosazovali práva cestujících a já jsem pracovala na řadě zpráv, které se toho týkaly a vždycky jsme říkali, že práva je třeba zaručit. A stávající stav kvůli tomu, že v letectví často se e, lety ruší, nebo jsou velká spoždění, nebo jsou problémy se zavazadly, pouze 2% lidí dostane kompenzaci, na kterou mají nárok. A ten islandský sopečný prach ukázal, že je třeba zavést lepší právní rámec, jak ve smyslu práv cestujících i ve smyslu hm, povinností leteckých společností e, cestující musí být řádně informováni a musíme mít zavedený systém kompenzací. Je velice důležité, aby cestující znali svá práva a povinnosti. Velice často nyní si nejsou vědomi svých práv a letecké společnosti své, své cestující neinformují. Vítám, že nyní díky výboru TRAN cestující budou mít právo na kompenzaci v případě zrušení či spoždění letu. Eh, pokud jde o osoby s postižením, do budoucna posádky budou vycvičené, vyškolené a eh, budou tam i podmínky pro, eh, pro slepecké psy a, nebo asistenční psy a doprovod, tedy toto jim nebude upíráno. A vítám i skutečnost, že výbor podpořil i regionální aerolinky a e, ten 90-minutový e, nárazník vlastně, e, to je doba, po kterou nebudou mít právo na kompenzaci z titulu návazného letu a cestující budou moci použít i let zpět v případě, že zpáteční let, pokud i v případě, že nenastoupili na ten první segment. Eh, velice se mi nelíbí eh, chování socialistů demokratů, kteří podpořili všechny kompromisy ve výboru a nyní ale se snaží v podstatě podkopat tyto kompromisy. Proto my v ALDE nepodpoříme eh, návrhy IMCO a Majerovi návrhy. Závěrem chci zmínit problém Gibraltaru. Já zde závěr, kolegyně. zpravodaj za vynikající spolupráci. Lange Máme celou řadu dalších řečníků a ještě hlasování v poledne, tak vás prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. Takže Mr. Taylor. Well, thanks very much. No, to děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, hovořím s vámi dnes jako zpravodaj k loňské zprávě, eh, která se zabývala nařízení 261 a dalšího nařízení. A jako stínový zpravodaj eh, ke dnešní zprávě kolegy Bacha eh, chci eh, zpravodajovi poděkovat za velice konstruktivní přístup a mohu s radostí říct, že se nám podařilo posunout ten důraz v návrhu komise, z takového vyznění, které, bylo, které šlo na, rukou, na ruku průmyslu k vyznění, které zohledňuje více cestující. E, náhrady by měly být placeny e, po jedné hodině. Tak zněl můj návrh. To nebylo přijato. E, kompromis tří hodin byl nakonec přijat a také to odráží nálezy Evropského soudního dvora. Takže tři hodiny je výsledek. Je to výrazně lepší, než jak zněl původní návrh komise, kde se hovořilo o pěti hodinách. Rovněž je tady zúžení těch mimořádných okolností eh, a eh, letecké společnosti se teď již nemohou tak snadno schovávat za tuto výmluvu, aby nemuseli platit náhradu cestujícím. Jsem velice rád, že se tady doporučuje větší e, komunikace s cestujícími a doufejme, že celé uplatňování tohoto textu bude zlepšeno. My jsme také navrhli nezávislé mediační orgány, e, to bude jistě nepochybně velice užitečné. A pak je tady ještě otázka e, ustanovení, které se zabývá tím, dopadem na životní prostředí a dalšími věcmi. Tyto všechny informace budou na eh, letenkách. Eh, nemůžeme očekávat, že lidé se budou chovat v této oblasti zodpovědějí, pokud nebudou přesně vědět, jaké mají důsledky eh, všechny jejich cesty. Takže celkem jsem spokojen a panu kolegu Bachovi bych ještě jednou chtěl poděkovat za jeho konstruktivní přístup. Mrs. Foster. Paní Foster předsedající já bych chtěla poděkovat uh, President. Děkuji, pane zprávu. Eh, jakožto původní stínová zpravodajka za EPP eh, pro legislativu z roku 2004, tak si myslím, že eh, to původní nařízení mělo hodně výhod pro cestující v Evropě a i tedy v řadě oblastí poskytovalo velké služby. Ale jak správně jsme slyšeli po tom sobečném prachu z Islandu a po judikatuře Evropského soudního dvora, tak je třeba novelizovat tuto legislativu a nastolit lepší rovnováhu. Chci poděkovat poděkovat našemu zpravodaji Bachovi Eh, který neúnavně se snažil nalézt řešení a já doufám, že si za to zaslouží odpočinek. Bohužel, ale v některých oblastech eh, došlo ke změně návrhu komise, což by mohlo vést k některým nekýženým důsledkům pro eh, cestující a možná se sníží možnost volby. I to bude velký tlak na ceny našich regionálních aerolinek a jsou zde určité jasné výhody, které podporujeme, třeba těch 90 minut a je třeba i zajistit zajistit, aby webovské stránky aeronek byly jasné, stručné pro cestující a i mm, zde my v parlamentu chceme podporovat regionální letiště, protože to je ku prospěchu lokálních podniků, vytváří to pracovní místa ale jsou zde určité části zprávy, které pokud budou e, přijaty, tak zde v nás vzniknou určité obavy. A potom e, zdá se nám, že zde Eh, možná, že eh, nakonec dojde k tomu, že spíše se budou lety více rušit pro cestující, než naopak. Eh, a potom i bude problém tedy s těmi tedy lety z těch původních letišť a mm, s, návaznými lety a potom zvýšení míry kompenzace mm, tedy toho mm, dolního limitu, tak určitě to asi bude mít do dopady na náklady a já bych eh, eh, radši, aby eh, spíše to se odvíjelo od té původní ceny té letenky a ne, protože některé ty letenky jsou extrémně levné. Závěrem bych řekla, že já jsem předložila celou řadu pozměňovacích návrhů k Gibraltaru a to bylo v původním nařízení, já jsem požádala, aby to bylo z toho vymuto a nedošlo k tomu, ale chtěla bych objasnit, že v roce 2006 britská vláda, španělská vláda podepsali dohodu, což znamená, že Gibraltar je součástí jednotného trhu a e, je to tedy britské e, území a součást EU a tudíž je třeba, aby tam se aplikovala stejná práva jako v jiných státech EU. My jsme prohráli hlasování ve výboru TRAN, teď končím, ale já jsem předložila tyto pozměňovací návrhy a doufám, že e, členové zde na plénu to podpoří. Děkuji. Tak Kolíček. Pan Kolíček

Prosím, eh, abyste dodržovali řečnickou dobu. Pan Imbrasas tady není, eh, paní Doc má slovo. Také tady není, takže pan Koch. Vážený pane předsedo, eh, zpráva mého kolegy pana Bacha je potěšitelným kompromisem a vyvažuje požadavky cestujících a zájmy leteckých společností a výrazně podporuje práva eh, cestujících. Když to porovnáme se současnou situací a i s návrhem komise, Ovšem těsně před volbami je tady nebezpečí, že eh, chceme vlastně učinit jakýsi dárek eh, cestujícím a proto jsem kritický vůči některým pasážím ale celkově souhlasím eh, s tímto eh, zněním, ale chci odmítnout eh, některé pozměňovací návrhy. Ty tři mezní hodnoty, tak jak jsou popsány v této zprávě, jsou realistické hodnoty, protože pouze dvě mezní hodnoty by neumožnily řešit tuto situaci v případě výpadku některých letů, protože to by neposloužilo cestujícím, kteří chtějí vlastně cestovat. Dále se obávám, že letecké společnosti budou kalkulovat eh, tuto možnost odškodnění do cen letenek. A pak ta politika no-show, to znamená odepření nástupu na palubu. Eh, to je Eh, záležitost, která umožní těm leteckým společnostem k tomu dát některé atraktivní nabídky. To samozřejmě mohou tito cestující eh, využít. Pokud nikoliv, pak to odpadne. Takže podívejme se také na eh, dlouhodobou udržitelnost této koncepce. Ale doufejme, že bude mít úspěch. Děkuji mnohokrát. Děkuji, kolego. Souhlasíte s modrou kartou? Akceptujete ji? Pan Leichtfried by rád chtěl položit otázku. Máte slovo, pane Leichtfried. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážený kolego, já jsem teď byl trošku překvapen. Já jsem nejdříve nadšeně poslouchala, pak jste najednou řekl, teď se blíží volby a je zde nebezpečí, že budeme příliš přátelští vůči občanům. To je linie EPP? Znamená to, že děláme jenom to, co je vhodné pro ekonomiku a pokud se blíží volby, tak konečně se začínáme starat o lidi. Možná, že jsem vám špatně rozuměl. Pa... Ne, vy jste mi rozuměl dobře. Politika to je vyváženost mezi jednotlivými zájmy a toho se musíme držet. Další řečník, pan El Kadraují. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Hovoříme dnes o velice významném tématu, které se hodně týká a konkrétně týká evropských občanů. A musím říct, že legislativní úprava z roku 2004 už potřebovala určitou aktualizaci E, bylo tam celá řada možných výkladů a zároveň je také třeba víc zohlednit e, e, výnosy Evropského soudního dvora. Se spravodajem, s stínovými spravodaji a dalšími kolegy jsme nakonec dospěli k textu, který je mnohem lepší. Hovoří se také o možnostech náhrad e, nejenom u těch zrušených letů, ale i u spožděných, to je velice důležité. A pak jsou tady ty mimořádné okolnosti, které, je, e, e, které jsou velice dobře definovány a popsány ve stávajícím textu je tedy zapotřebí také potř- moci cestujícím, když mají problémy, když Eh, potřebují být informováni o eh, tom, že dochází k nějakým změnám nebo že něco nebude <laughs> tak, jak se původně eh, myslelo. Je třeba také se zabývat tím, jak zpracovávat stížnosti, jak řešit příklady zatolených zavazadel a tak dále. V tomto textu je vše vyjasněno mnohem konkrétně, je to velký krok ku předu. K návrhu komise se parlament postavil velice konkrétně, odvedl výbornou práci a máme, máme teď eh, odpracováno. Doufejme, že teď, když je míč na straně eh, Evropské rady, tak eh, se k tomu i ona postaví čelem. Děkuji. A teď dorazila paní Doc, má slovo. Thank you. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem ráda, že jste mi dal příležitost pohovořit. Pane předsedo, jakožto poslankyně zastupující Severní Irsko, eh, což je země ležící na periferii Evropy a kde jsou překážky eh, pro občany v důvodu eh, dlouhých spoždění a rušení letů, tak proto vítám tuto rozpravu o tom, jak lépe je chránit. Abychom zajistili ekonomický růst, tak musíme podporovat eh, podniky a zvyšovat cestovní ruch. A eh, důležitou součástí tohoto je zajistit, že naši eh, pracující skutečně budou mít důvěru v leteckou přepravu a turisti budou mít v ní také důvěru. A proto je třeba i zajistit stejná práva pro cestující z titulu spožděných a rušených letů na dlouhé dlouhé vzdálenosti, stejně jako na krátké vzdálenosti a je třeba i, i zdůrazňovat podporu osob s postižením pasažéři cestující také musí mít lepší podporu v situacích, kdy zbankrotuje letecká společnost. To je velice pozitivní. Je třeba i uznat, že zde letecký průmysl má velké příležitosti pro růst a pracovní místa v regionálních ekonomikách a proto je zcela zásadní, aby cestující byli chráněni ale aby letecké společnosti nebyly pod nepřiměřeným finančním tlakem z důvodu tohoto předpisu. Proto je třeba zajistit eh, správnou rovnováhu i proto, aby mohly investovat do biznesu. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Ano, vážení kolegové, dámy a pánové. A milí George, ty jsi udělal vynikající práci a myslím, že je to velká změna pro cestující. Jejich práva se výrazně zlepšila. Ještě jednou díky. Je to opravdu tak, že my všichni víme, co se stane, když se ztratí zavazadlo, když je spožděný let a myslím si, že my všichni jsme už v tomto smyslu něco zažili. Teď bylo rozhodnuto, že se něco zlepší. Návrh komise byl rozšířen díky panu Bachovi a proto bychom měli hlasovat pro tento návrh. Dosáhli jsme určitého zlepšení. Máme větší očkodnění za menší počet hodin. Máme také eh, možnost řešit otázku očkodnění v případě eh, promeškání eh, následných letů. Také informace, to je velmi důležité. Transparentní informace musíme dostávat a musíme mít někoho na letišti, kdo je tím partnerem, když si chceme stěžovat. Několikrát jsem zažila, že to nebylo možné najít takovou osobu. Máme možnost také řešit převoz eh, hudebních nástrojů a taky záležitost s těmi zavazadly. One back rule to je také věc, která pobořuje cestující. Nyní je to tedy jednoznačné a to je také dobrá věc. A co se týče hmm, Gibraltaru, to je součástí Evropy, samozřejmě i tam by měli platit tato práva, to je jednoznačné. Ano, žádná modrá kata? Paní Lichtenberger má slovo nyní. Srdečné díky. Já jsem, než e, došlo k tomuto rozhodnutí, jsem eh, byla mnohokrát na letištích, musela jsem přestupovat a také jsem se ptala některých cestujících, zda už někdy uplatnili svoje reklamace a svoje nároky na očkodnění a zda byli očkodněni. A ten výsledek byl deprimující. Jednak lidé vůbec neuplatňují svoje nároky, protože si myslí, že to nebude fungovat. A ti, kteří nárokovali, tak velice často eh, museli nastoupit soudní cestu Eh, pokud vůbec se eh, dožádali tohoto odškodnění. To je situace, která by se neměla prodlužovat. Proto je dobře, že pan eh, komisař tady předložil návrh, ale on na počátku reagoval pouze na zájmy leteckých společností a ti cestující ho je takzvaně rušili v této koncepci. Zvláště špatné bylo, že otázka Vismajor, tedy vyšší moci eh, se rovnala například některým technickým eh, problémům, které byly velice eh, vzdálení informovanosti cestujícím. Samozřejmě ty se v tom nemohly vůbec vyznat. Musím říci, že výbor trans a i ostatní výbory zlepšily tato práva, proto vás prosím, abyste podpořili tento návrh a ty pozměňovací návrhy. Jedna věc nám musí být jasná. My musíme obhajovat práva spotřebitelů, protože eh, zde existuje monopolní struktura a cestující se zatím nemohou vůbec bránit. Děkuji. Akceptujete modrou kartu, kolegyně? Pan Kremer má slovo. Mikrofon. Hm. Já jsem se chtěl zeptat na to pravidla, pravidlo jednoho zavazadla. Není to diskriminace žen? Pokud mám eh, malý kufřík, mohu ho vzít sebou, ale pokud mám ještě kabelku jako dáma, tak za to musím eh, platit. Já neznám muže, kteří by měli kabelku. Není to tedy diskriminující pro ženy? Je to diskriminující. A jaké je vaše postavení k tomu, vaše stanovisko? Paní Lichtenberger, je to diskriminace pro každého, ať už jsou to muži nebo ženy. Žen se to samozřejmě týká více, zvláště to týká těch lidí, kteří eh, musí přestupovat a eh, chtějí tedy mít eh, několik těchto zavazadel, menších zavazadel. V posledních letech Musím říci, že při přestupech mě moje zavazadlo asi sedmnáctkrát nenásledovalo. Takže to je problém, eh, když eh, odbavujete svoje zavazadlo, protože nemáte nikdy jistotu, zda ho ještě někdy uvidíte. Pan Filip Bretman má slovo nyní. Uh, you, Děkuji, pane předsedo. Za posledních pár měsíců v tomto Evropském parlamentu jsme měli skutečně možnost eh, zlepšit eh, pro miliony našich spoluobčanů situaci při letecké dopravě. Příliš dlouho letecké společnosti eh, neumožňovaly ne, cestujícím dobrat se svých práv. Teď je tady nový text s novým velice Eh, dlouhým výčtem situací a to eh, teď umožní eh, našim spoluobčanům, včetně těm, kteří žijou v mém volebním okrsku, aby se dobrali svých práv. Rovněž budou mít do budoucna cestující mnohem jasnější informace o zavazadlech a o možnosti zavazadel v kabinách. Přes všechna tato zlepšení a rozšíření Eh, práv. Je tady jeden eh, křiklavý eh, případ opačného, Gibraltar. Já z hlediska toho, jak, bylo, jak byl upraven či neupraven tento stav, nemohu pro tento text hlasovat. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit příliš dlouho. Chtěl bych jenom kolegy upozornit na situaci těch cestujících, kteří míří či pocházejí z těch nejvzdálenějších oblastí. E, e, toto jsou e, lety, které jsou naproti všem principům v návrhu textu nazvány lety mimo Evropské, eh, Evropskou unii a tím pádem je tady odlišný režim eh, odškodňování, který je mnohem méně příznivý. Já jsem eh, navrhl několik pozměňovacích návrhů, aby se tato situace narovnala a vyzývám k podpoře. Děkuji, pan partner. Uh, Já zde mám to čest, že zastupuji Gibraltar a jeho lid a zde nyní hovořím, abych především řešil eh, problémy na Gibraltarském letišti. Kontext je takový, že španělská vláda systematicky, a jak to i vidím, skutečně úmyslně porušuje a u, e, povinnosti na, hranič, na pozemní hranici, protože tam zavádí přehnané kontroly, což vede k masivním spožděním. A lidé, kteří trpí, většinou jsou španělští občané, paradoxně. A z důvodu problému na pozemní hranici letecká doprava je eh, velice významná proto. A i zde byly určité pokusy, a dělají se pořád, zde v parlamentu, prostřednictvím legislativních nástrojů opět udusit Eh, leteckou dopravu na Gibraltarském letišti. A eh, to je skutečně hanebné a já apeluji, abyste dnes podpořili pozměňovací návrhy. A ještě dále bych řekl, navíc, že zde neustále slyšíme. Aha, dobře, takže. Thank you. Do you accept the blue card? Akceptujete modrou kartu? Señor diputado,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 E, asi je lepší než ta vaše. Ano, komise skutečně tam to navštívila, byla tam inspekce a Oni e, e, celá předvídatelně a hloupě dali i šest týdnů předem vědět španělské vládě, že přijedou na tu jednu návštěvu, takže španělské orgány v podstatě to tam všechno pročistili, připravili, předpřipravili, ale ty skluzy tam pořád ještě jsou a i vy byste se měli stydět, i vaši kolegové.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 Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat kolegovi Bachovi za práci na této otázce. Návrh komise se zabývá e, právy e, cestujících při nastoupení letu, při spožděních a rušeních letů. Jde to dobrým směrem. Parlament posílil e, také prostřednictvím zpravodaje a pozměňovacích návrhů tento text. Jsou tady zajímavé Eh, spory řešené Evropským soudním dvorem. Teď je čas na to, aby legislativec eh, si vzal věci na starost eh, a aby se nepřidávalo stresu při cestování. Zítra budeme tedy hlasovat o právech, které jsou lépe definovány, které jsou také posíleny oproti návrhu komise a možnost uplatňování těchto práv je rovněž zvýšená zrušena a pak jsou tady také posíleny uh, povinnosti příslušných orgánů. Nicméně lituji a velice, že jsem Eh, ne, že se mi nepodařilo, eh, nepodařilo u kolegů prosadit pozměňovací návrh odmítnutí toho odmítnutí při eh, na, nastoupení letu v případě přebukovaných letů. Každý občan, který si přece koupí letenku, tak má právo na to, aby byl v letadle umístěn na svém sedadle a odmítnutí e, cestujícího, e, to může být pouze otázka nějaké mimořádné okolnosti, hygienické, teroristické e, hrozby a tak dále ale teď dochází e, k situacím, které jsou opravdu e, arbitrážní, e, které jsou nesprávné a já si myslím, že kolegové, kterých, kterých se to týká nebo týkat může do budoucna, tak patrně budou litovat toho, že se rozhodli tak, jak se rozhodli. Děkuji. Dámy a pánové, já vás prosím o porozumění v tom smyslu, že nemohu k modré kartě připojit někoho, kdo už hovořil nebo kdo je na seznamu řečníků, protože jinak bychom měli velké spoždění. Takže je lepší dát možnost vystoupit těm, kteří nejsou na seznamu. Takže další řečník je paní Ayla Sender. Děkuji, pane předsedo. Když slavíme 10 let od prvního předpisu nařízení o právech cestujících v letecké dopravě a potom máme eh, další tedy nařízení, které se týkají námořní dopravy, železniční dopravy a já zde děkuji komisi, že se snaží aktualizovat eh, práva cestujících v letecké přepravě, zlepšit se informo, informovanost, transparentnost, možnost domáhat se náhrady, stížnosti podávat a zde děkuji panu Bachovi, zpravodaji, který velice citlivý a především pečlivě se snažil řešit eh, osoby eh, s vlastními potřebami, třeba rodiny s dětmi, eh, aby mohli kočárek vzít až tedy k letadlu a potom ho tam opět dostat při východu, potom osoby s s postižením, opět, které mají asistenci a tak dále. Takže včetně i e, třeba hudebníků, kteří mohou cestovat se svými nástroji. A především děkuji zpravodaji za to, že byl tak citlivý vůči pozměňovacím návrhům, které mi leží na srdci a především usnadit rodinám s malými dětmi nebo osoby s postižením, aby se dostávali snadno e, k letadlu, aby v podstatě jejich vozíky se mohly dostat až ke dveřím letadla. A je třeba i ho, ho vyškolit e, posádku. Potom zde hovoříme i o těch kabelkách, jako to hovořil pan Kramer a tak dále, které, eh, a další tedy potřeby, které třeba si moci vzít na palubu. Ano, skutečně je třeba, aby to by bylo nařízení, které bude, bude odrazující pro letecké společnosti, které se nebudou chovat čestně. Potom i zde je třeba eh, sankcionovat ty letecké společnosti, které nechají své cestující v hrozných podmínkách a na to mít záruční fond. Dále jsou zde další pozměňovací návrhy, které jsou velice zajímavé, jako návrh o eh, kompenzaci Eh, které musí být aktualizovány eh, způsobem ne třeba automatickým, ale frekventovaným, pravidelným a já doufám, pane eh, komisaři, že nám navrhnete v tomto nějaký předpis co nejdříve. Dále i letecké společnosti musí poskytovat vodu, například takovéto základní služby v každém okamžiku a při tedy těch spožděních více než hodinu, to je jasné. Srdečné díky. Paní Meissner, vy máte naprosto pravdu. Já jsem si nevšiml, že eh, je to uvedeno na druhé straně, takže můžete položit eh, svoji otázku, pokud chcete. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ano, protože pan Kremer také hovořil. Já bych se chtěla zeptat eh, Dominika Riketa, on neposlouchá. Já ti kladu otázku, Dominiku. Pane Riket, Paní Meissner se vás chce na něco zeptat. Milý kolego Dominiku Rike, Tady se hovořilo o přátelskosti vůči ženám z hlediska toho jednoho zavazadla. Eh, my to chceme teď změnit. Chceme změnit současnou situaci. Nemyslíš si, že tady bychom právě mohli změnit situaci, že neby nebyly diskriminovány v tom, že by mohli si vzít ještě kabelku? Takže to je právě zlepšení z hlediska této diskriminace. Děkuji, pane Rike. Samozřejmě, já souhlasím s připomínkou Žezin Meissner, ale musíme se dohodnout na tom, čemu říkají naše kolegyně ženy kabelka. Po, pokud je to malá kabelka, tak je to v pořádku, ale někdy je to kabelka, která se rovná skutečnému zavazadlu. Takže tady je velká míra volné interpretace. To je vše, pane předsedo. Děkuji. Pan Benjon má slovo. Děkuji, pane předsedo ta práva, která tato legislativní úprava e, nabízí cestujícím, e, tak to je velice dobré. Škoda, že tam není také Gibraltar. Jsou to velice zásadní e, práva. Stávající právní norma se neuplatňovala příliš snadno, především co se týče těch mimořádných událostí a u nás eh, příslušné orgány dost bojují s tímto termínem. Výsledky dnes eh, dají, eh, vnesou do věci jasno a cestující dostanou lepší náhrady. Už jsme hodně uh, hovořili o tom pravidlu jednoho zavazadla či dvou. Já doufám, že e, se také e, dočká úspěchu můj e, pozměňovací návrh v tom smyslu, že by každý, kdo má nárok na doprovod, mohl tomuto doprovodu poskytnout letenku zdarma od letecké společnosti. My chceme spravedlnost pro cestující jako sociální demokraté a tento návrh to umožňuje. Pan Kramer, vážený pane předsedo, návrh E, komise byl vlastně velkým vzletem pro letecké společnosti a těžkým dopadem pro cestující. Vlastně 70% těch stížností by odpadlo, pane Kalasi. A přitom e, Evropský soudní dvůr tady postupoval jinak. Nevím, proč chcete jednat pouze v zájmu leteckých společností. Díky návrhu pana Bacha jsme toto změnili, za tomu děkuji. Ale Stále jsme na tom hůře než práva, která umožňují očkodnění i po spoždění v rámci dvou hodin. U železnice je to jedna hodina a tam to platí stále, eh, takže jsme ještě vzdáleni eh, těmto právům. Samozřejmě jednotné kontaktní místo, to je velmi důležité. Ale podívejte se na to, že

s celostátními dohodami na úrovni mezinárodní organizace pro civilní letectví je třeba ještě dopracovat. děkuji za pozornost pan Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je třeba přivítat tuto zprávu. To je živý příklad toho, jaká je hodnota činnosti Evropského parlamentu a spolurozhodovací procedury v EU. Je zde, že komise prostřednictvím novely, která musí být vyvážená, se snaží sladit různé zájmy, tedy leteckých společností a cestujících. Je třeba je chránit, ale zde e, e, je třeba tedy to udělat jasným způsobem, ale nejsem si tak jistý, že to tak je v návrhu komise, proto zpráva to napravuje. A e, je, protože čas, cestující často je bezbraný. Je zde celá řada aspektů, které se zlepšily a já nemám dostatek času, abych je zde připomenul, ale řekl bych, že spoždění letů, které zakládají kompenzaci, to je věc jasná. A potom ale spoždění na runway, na eh, ploše, kde eh, také třeba může ten cestující čekat eh, hodiny, to také je třeba napravit a je třeba nalézt způsob i záručních fondů. A potom Gibraltar. Já chápu, že Gibraltar to je téma, které se dotýká všech Britů napříč politickým spektrem, ale komise se snažila a i výbor Tran to napravil, Eh, snažili se tedy pracovat s prohlášením z roku 87. A zde přece hm, je třeba to řešit dialogem mezi spřátelenými zeměmi a aplikovat tedy zde pravidla a e, je třeba, aby se ty strany dohodly, abychom se vyhnuli různým tedy blokacím, kterým dochází v situacích a je třeba tedy to řešit diskuzí a nalézt tedy e, e, správné řešení a vyhnout se konkrétním incidentům takto a já si myslím, že i tam ten způsob, jak se to dělá, je ten nejlepší. Děkuji. Thank you, Mr. Simpson. Děkuji, pan Simpson Brian. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych skutečně chtěl upřímně poblahopřát zpravodajovi a stínovým zpravodajům a také komisi poděkovat, za, že se zabývala tímto tématem. Je užitečné připomenout, proč vlastně ta aktualizace je nutná. Je nutná proto, že stávajícího nařízení bylo zneužíváno leteckými společnostmi a také národními regulačními orgány, kteří se naprosto vzdali své e, odpovědnosti a e, tím, že e, před situacemi zavírali oči, tak umožňovali leteckým společnostem, aby opravdu jednali jen podle svých zájmů. Teď se situace narovná. V časné době pouze 2% eh, těch, kterým jsou eh, lety zrušeny či spožděny, dostane eh, náhradu. Proč? Protože letecké společnosti tvrdí vždy, že je, třeba, že je nutné uplatňovat force majeure, vyšší moc a není až dosud ne nebylo jiné řešení. Tato zpráva umožní, aby se do textu dostali eh, eh, pozměňovací návrhy ohledně technických problémů, které představují vyšší moc. Technické problémy jsou odpovědností leteckých společností a tam, kde dochází z tohoto důvodu k spoždění, výraznému spoždění letu či rušení letu, mají e, lidé nárok na náhrady. Jistě, že se i v těchto e, nových e, ustanoveních budou letecké společnosti snažit hledat cestu ven, nicméně tady je dobré, že se jedná o text, který je o právech cestujících a ne o právech leteckých společností a také to musíme zdůraznit zdůraznit. A právě e, některých e, e, v roce 2012 v srpnu došlo k tak hroznému 20-hodinového spoždění, za které žádný cestující nedostal náhradu a to také byl důvod, proč došlo k tomuto textu. Gracias, presidente. Bilbao, děkuji. Toto nařízení určitě se snaží napravit globální problém, který eh, se dotýká cestujících z různých členských států a dotýká se to mobility a konkurenceschopnosti. To, že eh, nařízení eh, vedlo k pitoreským situacím. Nová norma se snaží zjednodušit řízení podávání stížností a zlepšuje se i, zlepšují se zde důvody, které zakládají kompenzaci, zlepšují se i služby, pozemní služby a informovanost E, a služby online se mají zlepšit a potom i je to lepší pro celkově pro uživatele letecké přepravy a to je to zásadní. Informace přece, pomoc, asistence a transparentnost. A potom i je třeba i e, reagovat na ty situace, kdy se zneužívají e, pravidla, třeba je to problém tedy zpoždění nebo rušení letu a potom je problém loukostových, nízkonakladových leteckých společností a zavazadel, které třeba si tam vzít, moci vzít a je třeba tedy bojovat proti svévolnému, eh, eh, svévolnému eh, chování leteckých společností, třeba vůči osobám s postižením. A letecké společnosti musí tedy dodržovat normy a doufám, že všechny pozměňovací návrhy návrhy parlamentu budou dodrženy. Děkuji, paní Gerling. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za eh, to, jak se snažil nalézt rovnováhu, to znamená chránit cestující a zároveň zachovat i ekonomiku, mm, tedy ekonomické aspekty leteckých společností. To je vynikající, ale musím kritizovat, že se nepodařilo ve výboru TRAN eh, odsouhlasit návrhy k Gibraltaru. Problém tady je, že zde v podstatě nejsou žádné důvody, odůvodnění, proč vyloučit eh, gibraltarské občany, občany EU eh, z práv cestujících, eh, které se budou vztahovat na všechny ostatní. To je absolutní diskriminace a znamená to podkopání základních práv evropských občanů. A takže kde jinde vlastně bychom umožnili, aby podobná situace nastala? Nikde. Je to zvláštní, že člen TRAN nevzal tu příležitost, kterou jim dává kolegyně Foster ve svých pozměňovacích návrzích a že výbor TRAN neodsouhlasil to, abychom konečně skoncovali s touto diskriminací, kterou navrhuje komise. A já bych se chtěla přidat těm, k těm, kteří dnes eh, se vyslovili proti této hanebné diskriminaci, protože kde na Gibraltaru si zaslouží to, co zbytek v EU. Thank you, Děkuji, pan Marinescu. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že došlo k výraznému eh, snížení kvality eh, služeb podle statistik cestující už ani nežádají o e, odškodnění, protože se obávají komplikovaných postupů a řada z nich nezná vůbec e, svá práva. Takže e, ta jednotlivá, na těch jednotlivých letištích musí být kontaktní místa, kde by se právě cestující dozvěděli o svých právech a o důvodech spoždění či rušení letů. Pak je třeba také povolit Eh, nákupy na letištích, eh, nehledě na, eh, nehledě na váhu těch zavazadel na palubě. Také podporuji to, jak jsme hlasovali ve výboru, co se týče náhrad a také seznam mimořádných okolností které leteckým společnostem zamezují teď, aby odmítali eh, náhradu eh, těch eh, situací pro cestující. Rovněž bych byl rád a poděkoval kolegovi Bachovi za tuto velice vyváženou zprávu. Děkuji. Paní, Paní Sehnalová Olga

pane předsedo. Já jsem z jeho východu Anglie a e, toto je jedno z posledních e, opatření, které vylučuje Gibraltar. E, po roce 2006 Španělsko řeklo komisi, že již nebude žádat, aby Gibraltar byl vyloučen z takovýchto opatření. A teď je tady dohoda o otevřeném nebi, včetně Gibraltaru, ale navrhovaná aktualizace e, této právní normy ze strany komise e, e, Gibraltar vyjmula. To musí skončit. Bylo to řešeno na radě ministrů dopravy, bylo to řečen, řešeno na úrovni našeho výboru, na řadě dalších fór. Proč vlastně debatujeme o tomto sporu? Měli bychom přece debatovat o právech cestujících. Toto jsou práva jakéhokoliv občana Evropské unie, o která jde, který využívá eh, letiště Gibraltaru. Eh, takže já eh, žádám, abychom vypustili tu, to ustanovení o vyčlenění Gibraltaru. Děkuji. Další je pan Žile. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane komisaři, já bych eh, nejprve chtěl poděkovat panu Bachovi za to, že dovedl k cíli tuto velice eh, obtížnou záležitost. A teď jsou letecké společnosti Eh, postaveny před situaci, kdy nebudou již eh, moci zrušit eh, cestujícím možnost nástupu do letadla na část letu. To je velice zásadní. Chci ještě říct, že některé levné letecké společnosti eh, nechávají cestující čekat na letištích po dlouhé hodiny, eh, případně eh, dokonce na palubách letadel. Ty mimořádné okolnosti už je třeba omezit. Pan Hubert Perker. Vážený pane komisaři, tato nová pravidla jsou v zájmu milionů cestujících. Eh, kteří se přepravují v Evropě. A mm, zde význam Evropského parlamentu je zjevný. Já jsem velice rád, že jsme dokázali naplnit mezeru, která tady existovala. A eh, jsou to eh, řešení, která také výrazně zlepšují návrh komise. A to je zásluha zpravodaje. Zpravodaj dokázal zajistit tato dobrá řešení. Čeho jsme podstatně dosáhli? Já bych tady vypichl některé body. Jednak se podařilo, že očkodnění v případě spoždění bude zlepšeno, navýšeno. To je důležité. Nebude tady politika no show v budoucnosti, to znamená letenka bude v fungovat a platit, i když se první segment neproletí. Takže nebude možné se tady vymlouvat v budoucnosti na technické problémy, kdy let vypadne, budou tady přesné definice a dále nebude tady tato šikana eh, ohledně eh, zavazadla eh, na palubě. Zvláště důležité je, že tady bude to jednotné kontaktní místo eh, na letištích a nějaké centrální části a ne někde v rohu, eh, tak jak to v současnosti bývá. Dále i postup vyřizování reklamace bude rychlejší. Celkově jsem rád, že jsme našli tato řešení ve prospěch cestujících. Děkuji mnohokrát. Kolega Lightfried, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři. Pane zpravodaj, já vám musím gratulovat. Je to dobrá zpráva, byla to těžká práce. A na začátku jsme tady měli návrh komise, který byl eh, velmi přátelský vůči průmyslu, méně přátelský vůči cestujícím, velmi přátelský vůči ziskům leteckých společností. A na konci této cesty se nám některé věci podařilo vyřešit, zvláště otázka toho příručního zavazadla, pak otázka mimořádných okolností, to bylo také vyjasněno. A já si myslím, že e, nyní víme, jakou konkrétní pomoc je nutné poskytnout těmto cestujícím, kteří velice často bloudili po letištích, nevěděli, na koho se obrátit a proto jsme vylepšili tuto situaci. Také jsme e, svým způsobem e, vyřešili otázku eh, přebukování, vypuštění. Eh, víte, že eh, také jsme řešili otázku zpáteční letenky. Není důvod, proč bychom neměli, nemohli nastoupit zpáteční let, pokud jsme neproletěli ten předchozí první let. Takže to se nám podařilo. Je dobré, že parlament změnil tento návrh komise ve prospěch cestujících, ve prospěch voličů. Je dobré, že jsou zde evropské volby, protože někteří občané si myslí, že Evropa myslí pouze na průmysl, ale na ní vidíme, že myslíme i na lidi. Pan Jim Higgins má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jako předchozí řečníci i já bych chtěl poblahopřát kolegovi a příteli Bachovi za skvěle odvedenou práci. Letecký průmysl prodělal velké změny v posledních letech. Roste počet cestujících, trh je liberalizován. Je to dobré pro e, ostrovní země především, e, jakou Irsko je e, regulování ano, ale musí být opravdu tam, kde je zapotřebí od eh, vstup v platnost nařízení 2004 tady existují eh, problémy s různými eh, výklady, co se týče jednotlivých ustanovení tohoto nařízení. Cestující mají problém s uplatňováním svých práv u leteckých společností. Velice často si navíc ani neuvědomují, jaká práva mají, protože letecké společnosti dost informací neposkytují. Tento parlament se již vyjádřil vícekrát k jednotlivým e, aspektům e, nařízení 2004 e, a já vítám transparentnost a jasnost, kterou přináší tato zpráva. Pak je, je tady několik důležitých pravidel, Eh, která umožňují i menším letištím, aby se dále rozvíjely a to je důležité pro tu oblast, kterou zastupuji. Děkuji vám. Paní Šuvica. Hvala. Často mě građani pitajú. Eh, děkuji, pane předsedo. Moji spoluobčané eh, se mi velice často ptají, protože jsme novou členskou zemí, co Evropský parlament pro evropské občany dělá? Co tam vlastně pro nás děláte, se mě ptají. A myslím, že tato zpráva na to dává pátnou odpověď. Eh, jak víte, 15% eh, eh, či 50% pardon, našeho HDP je z cestovního ruchu u nás v Chorvatsku a letecká doprava je velice důležitá. Já jsem z Dubrovníku a tam opravdu závisíme na cestujících, na turistech, kteří příž létají. A je důležité, aby takovýto jasný soubor pravidel byl konečně přijat Myslím si, že ten tříhodinový eh, kompromis pro náhradu je dobrý jako eh, mes a rovněž by cestující měli eh, být jasně informováni o všech právách, které jsou specifikovány ve zprávě pana Bacha, kterému blahopřeji k tomuto výsledku. Budeme jistě i nadále spolupracovat jedním směrem na právech cestujících a nejenom před večer voleb, ale i nadále, že budeme držet jejich zájmy v patrnosti povinnosti. Všechna tato pravidla musí být rovně uplatňována napříč Evropskou unii. Jde o práva spotřebitelů, eh, je to velice důležité. John Adam. Bach kollégám az elmúlt években kiváló munkát végzett a légi közlekedésben. Kollega Bach odvedl vynikající práci v posledních letech v souvislosti s právy cestujících v letecké přepravě. Pamatuji si, že před pár lety eh, jsme hovořili o právech cestujících v autobusové, autokarové přepravě a vím, že to byla těžká eh, diskuze. Já jsem měla problém vysvětlit, mm, eh, že tedy lidé s postižením, s handicapem, že nejsou stejnou kategorií. Zde chci eh, mm, vyjádřit potěšení, že Evropský parlament uznal uznal tedy tento rozdíl a na rozdíl od Evropské komise. Já myslím, že musíme to napravit eh, právě, a to se opravilo v návrhu parlamentu. Proto vítám velký pokrok, kterého bylo dosaženo ve smyslu osob s postižením. Poskytovatelé služeb ať jsou to pozemní eh, služby nebo letecké eh, společnosti, jsou povinny poskytovat kvalitní služby a musí poskytnout systém který bude transparentní, eh, aby lidé věděli, jaké jsou, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Také vítám zapojení nevládních organizací a dalších subjektů a také i vítám skutečnost, že legislativa eh, zde vyžaduje takzvané osobní asistenční služby, to je rovnost. Andrea Schwab se přihlásil ke slovu. No, krát děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já bych nejdříve chtěl poblahopřát komisi k té iniciativě, kterou měla a k tomu, že předložila tento návrh, protože bez tohoto návrhu práva cestujících by opět byly zajímavou záležitostí pro advokáty a to nikdo v Evropě nechce. To, že návrh komise potřeboval určité zlepšení, je nesporné. A já myslím, že Evropský parlament udělal e, správně svoje úkoly v tomto smyslu. Základní mm, právo cestujícího to není jenom odškodnění, ale to je také právo, aby skutečně plánovaně dorazil do konečné destinace. Přesnost, to je důležité. Samozřejmě nechceme tady vytvářet nějaké barikády vůči odškodnění, ale jde o to, aby letecké společnosti správně plánovaly svoje lety a aby skutečně cestující dorazili tam, kam chtějí, pokud se jedná o dovolenou a tak dále. To je hlavní právo. A za druhé, pravidla očkodnění musí správně fungovat. My jsme řekli, že doufejme, že také pokročí mimosoudní řešení těchto sporů, protože je nutné, aby se cestující dožadovali odškodnění. Samozřejmě, že často letecké společnosti používají principu vyšší moci. Tady je otázka, zda toto všechno bude fungovat. Pane komisaři, bylo by vhodné, abyste ověřil, zda tuto legislativu ty letecké společnosti budou opravdu dodržovat, anebo zda bude procesující stále obtížné prosazovat své práva. Srdečné díky. Nyní Catch HDI. Mám tady pět kolegů, kteří se přihlásili. Nejdříve pan Banky tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársaim! én is köszönöm. pane předsedo kolegové děkuji panu bachovi za to že připravil tuto významnou zprávu. každý rok letecká doprava expanduje a tento trend bude pokračovat. Proto je důležité zajistit eh, eh, komfort a bezpečnost eh, cestujících a rovněž i přesnost letů. A proto musíme právně upravit systém kompenzací, na které mají cestující nárok, tak aby letecké společnosti tuto svoji povinnost brali vážně. Legislativa rovněž stanovuje, že je třeba, aby byly vytvořeny kontaktní místa, kde se budou cestující moci domáhat kompenzací. To je také významné. Pan Prenegas má slovo. Ne, paní. Děkuji, pane eh, eh, předsedo. Kolegové eh, mi říkají, že situace je opravdu napjatá a tato legislativní eh, eh, nařízení přichází eh, v pravou chvíli protože letecké společnosti využívají neznalosti eh, práv ze strany eh, cestujících a různých eh, prázdných míst ve stávající legislativě. Pravidla je třeba posílit a upevnit. Teď je to v textu jednoznačně řečeno. Náhrady za spoždění či rušení je explicitně upravena a Teď eh, tady budou snad i ty kontaktní body pro informování. Těším se, až to všechno vejde v platnost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Pan Mikolašik. Děkuji. Letecká doprava se na... Děkuji. Letecká doprava na liberalizovaném evropském trhu se stala přísudnější pro všechny cestující. Kvalita poskytovaných služeb však značně poklesla. A některé společnosti se dokonce uchylují k nekalým obchodním praktikám na úkor cestujících. Současná právní úprava neposkytuje cestujícím efektivní ochranu a právní jistotu. Pravidla jsou považována za nejasné a tzv. právní trhliny umožňují leteckým společnostem vyhnout se svým eh, odpovědnostem a svým povinnostem. Považuje se na opodstatněné a pobořící odmítnout přepravu cestujícímu na část cesty na zpáteční letenku, jenom protože mm, neproletěl všechny úseky cesty eh, letenky, která byla řádně zakoupena. Podporuji tedy posílení práv cestujících zavedením povinnosti leteckých společností jasně a včas informovat o právech cestujících, o tom, kde a v jaké lhutě je vhodné je uplatnit. Vítám také myšlenku zavedení srozumitelného standardizovaného formuláře pro stížnosti pro celé EU ve všech jazycích. Děkuji. Děkuji. Pan Danilis. Η μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού είναι αναγκαία ώστε να κλείσουμε τα Pane předsedo, Revize eh, tohoto nařízení je nutná, aby byly zaceleny eh, ty eh, trhliny ve stávající legislativě a aby došlo ke zlepšení situace. Nicméně tady vzniká víc problémů, než se zdá a musíme si uvědomit širší souvislosti Eh, víme, že cestující v současné době mají problémy eh, s získáváním náhrady. Eh, teď jsou tady zdůrazněna práva, která jsou samozřejmá. Musíme si uvědomit, že letecké společnosti situace dosud zneužívaly. Děkuji paní Tykau. Eh, Pane eh, komisaři, dámy a pánové, blahopřeji zpravodaji. Je třeba zlepšovat legislativu o právech cestujících, především pokud jde o informovanost, kompenzaci a asistenci. A rovněž jde o to, aby národní orgány mohly ukládat sankce těm leteckým společnostem, které své povinnosti vůči cestujícím neplní. Je třeba, aby občané měli jasnou legislativu, která správně upraví jejich práva. Je třeba se vyhnout e, různým tedy trhlinám, které by umožnily leteckým společnostem e, obcházet pravidla na úkor cestujících. Zdůrazňuji, to, že došlo ke zlepšení informovanosti, eh, mm, mají se vytvořit kontaktní místa na letištích, zjednodušený způsob vyřizování stížností, i jednodušší pravidla pro zavazadla a i zlepšení práv osob s postižením. Děkuji mnohokrát, takže pět řečníků zde vystoupilo. Tady máme ještě tři další přihlášení. Paní Ria Omen-Reuten má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěla poblahopřát eh, panu zpravodaji k vynikajícím výsledkům, které, kterých dosáhl. A chtěl bych opětovně eh, konstatovat, že zde byla přijata také řešení z hlediska mimosoudního řešení sporů. Eh, všechna tato řešení jsou ve prospěch eh, cestujících. Je důležité, abychom měli nezávislého mediátora, který by eh, mohl pomoci cestujícím řešit jejich spory mimosoudně. Pak je tady jeden bod, na který bych chtěl upozornit. V Nizozemsku jsme měli určitou zkušenost s tímto mimosoudním řešením. Ovšem nefungovalo to velice dobře, protože pravidla nebyla úplně jednoznačná. Takže je nutné, aby všechny letecké společnosti staly členem této mediační eh, komory. Srdečné díky, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já také vítám eh, těch mnoho pozměňovacích návrhů ze strany pana Bacha. Chtěla bych vypíchnout dva body. Jednak je tady možnost, že v budoucnosti lidé s postižením budou mít snažší podmínky z hlediska pohybu na letišti, z hlediska uplatňování jejich práv i v případě rušení, spoždění a tak dále. Podle mého názoru je také velmi důležité, že v budoucnosti zde tady budou jasnější partneři na letištích v minulosti a nejenom v souvislosti eh, s tím popílkem a s touto problematikou jsme eh, zažili, že pro některé cestující pobyt na letišti je velkým stresem. To je pravda zvláště pro seniory, kteří nemají přístup k internetu a pro tyto lidi bylo vždy velmi obtížné získávat precizní informace ohledně jejich situace, ohledně toho, kde mohou přenocovat a tak dále. Já myslím, že tady došlo k výraznému zlepšení a doufám, že to bude také prosazováno v realitě. Paní Šalimoze má slovo. Tak for det. Ja, det er jo egentlig besynderligt. Děkuji. Ano, to je velice zvláštní, že dnes jsme tady v této situaci, protože Evropa má velice dobrá pravidla, která se týkají práv cestujících v případě spoždění a rušení letů. Problém ale je, že nejsou aplikována. A proto je dobré, že komise se snaží eh, tato práva dále vyjasňovat. Nicméně zároveň eh, pravidla eh, máme. A je třeba možná já myslím, ale nejdeme dost daleko s tou novelizací. Nám jde o ochranu cestujících. Říkáme, že v mimořádných situacích, jako třeba stávka, no proč je to mimořádná okolnost? Proč ty letecké společnosti e, zažívají stávky? No, protože nezachází se svými pracujícími správně, takže to by neměla být mimořádná okolnost, protože kdyby tak dělali, tak by ta situace nedostala. Díky mnohokrát, tím je KHDI uzavřeno a dávám slovo představiteli komise. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji. Děkuji za e, tuto rozpravu a za užitečnou práci. Těším se na to, že v e, této konstruktivní výměně názoru s parlamentem budeme pokračovat a další etapou je, aspoň tedy doufá komise, že rada velice brzy bude 100 definovat vlastní postoj e, k této významné legislativě a takže budeme moci velice záhy zahájit, tedy po evropských volbách, interinstitucionální vyjednávání. Závěrem bych řekl, že Komise je názoru, že stávající novelizace práv cestujících, respektive tohoto nařízení, je významným zlepšením práv pro cestující. Je to jasnější, preciznější, vynutitelnější. Vychází to ze ze zkušenosti i z té sopečné krize. Také chci říci, že jsme se snažili o rovnováhu mezi právě cestujících a zájmy leteckých společností, protože letecké společnosti operují eh, ve velice ekonomicky náročném prostředí a nejsou to nepřátelé cestujících. Také i oni chtějí samozřejmě přepravovat cestujících eh, dobře, protože z toho mají zisky. Musí to tedy být vyvážené a snažili jsme se především se vyhnout tomu rušení letů, což je to nejhorší, co se může cestujícímu stát. A i letecké společnosti samozřejmě. A proto eh, naší hlavní prioritou tedy eh, během diskuzí a vyjednávání bude právě tento aspekt práv cestujících. Děkuji. Slyším Srdečné díky a v neposlední řadě vystoupí pan zpravodaj, pan Bach. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji všem kolegům a kolegyním za širokou podporu Naším cílem bylo, abychom byli ambiciozní, odvážní v této zprávě a to se nám podařilo. A doufejme, že nebudeme zklamáni z hlediska rady. Já si přeji, stejně jako pan komisař, aby i rada byla ambiciozní a aby přistupovala k této záležitosti v zájmu cestujících. Některé letecké společnosti už také reagovaly na naše požadavky z hlediska příručního zavazadla. Jsou již eh, u některých leteckých společností nová pravidla a to je dobře. Rozprava zde byla velice opuč, eh, poučná. Chtěl bych zareagovat na některé body. Ty vysoké náklady eh, ze strany leteckých společností to eh, není pravda. Pouze 2% cestujících se domůže eh, očkodnění. Jsem rád, že kolegové řekli, že kladou eh, velký důraz na mimosoudní řešení sporů. Mám tady ovšem určité pochybnosti a budu se zasazovat za to, aby nedošlo k tomu, že by soudní řešení bylo zatlačeno do pozadí. Hudební nástroje, ano, za to jsem se zasazoval již další dobu. Neměl jsem eh, čas hovořit o také nouzových plánech eh, v této věci. I to je důležité. Myslím si, že vypracování nouzových plánů to je také velký krok směrem k právům cestujících. Dále tříhodinová lhůta a rušení. Eh, to, co tady zaznělo z hlediska obav ohledně tohoto pravidla, já myslím, že to není odůvodněné. Letecké společnosti jsou dobře organizované a ty menší problémy se dají řešit v rámci té lhuty tří hodin. Ještě jednou děkuji za podporu a těším se na další spolupráci. Danke allen. Děkuji všem řečníkům, rozprava je ukončena. Hlasovat budeme dnes ve 12 hodin. A přistupujeme k dalšímu bodu na programu. Je to zpráva pana Moraese, podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání a dovoluji si předat slovo panu zpravodaji.